První hlasování se týká zprávy paní Jedřijevské, které se týkají opravného rozpočtu číslo 4 2011 na rozpočtové období 2011. Máme jmenovité hlasování a zpravodajka se chce k tomu také vyjádřit wysoka izbo pozwalam sobie zabrać głos ponieważ nie mieliśmy debaty na temat e, tego budżetu korygującego a on... Beru si slovo, protože se nekonala rozprava a to je velice důležitá věc pro financování eh, aktivit Evropské unie pro uprchlíky. Kolegové, já vás tedy žádám o podporu této zprávy, protože je to velice důležitý nástroj v rámci financování. Děkuji vám, děkuji vám. A nyní zahajuji jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno, děkuji paní Jendřejevské. A nyní máme před sebou druhou zprávu paní Matera, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jmenovité hlasování, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A Další zpráva paní Matery se týká uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení a je to žádost Ansberg Düsseldorf, je to automobilový průmysl Německo. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Třetí zpráva paní Matera týkající se Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci žádost z Portugalska. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Děkuji vám. Děkuji paní Mateře za eh, tři zprávy. Pan Moreira, zpráva týkající se eh, změny koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu její přistoupení k Evropské unii, dohoda EU a Argentiny pro, proti, zdrželi se schváleno. A potom další hlasování, pan Moreira, je to dohoda ve formě výměny dopisů EU Austrálie, je pro, proti, kdo se zdržel schváleno a potom třetí zpráva pana Moreiry týkající se opět výměny dopisu mezi EU a Novým Zélandem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Děkuji vám, děkuji vám, pane Moreiro, za vaše tři zprávy. A nyní, dámy a pánové, se dostáváme ke zprávě paní Wortmann Kohl týkající se posílení dohledu nad stavy rozpočtu a nad hospodářskými politiky a koordinace hospodářských politik. Nyní je to pozměňovací návrh 13. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno. A nyní budeme hlasovat jmenovitě o změně návrhu komise. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno. A nyní e, návrh legislativního usnesení. Hlasujeme nyní, prosím. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno. Děkuji vám a blahopřeji zpravodajce. Děkuji vám a blahopřeji zpravodajce paní Wortmann Kohl. A následná zpráva, to je paní Gulát. Další zpráva je paní Gulát. Účinné prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně a komise by také se k tomu chtěla vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, Mohu vás ujistit, že stanovisko komise bylo správně odraženo tedy v, této, v tomto pozměňovacím návrhu číslo 11, ale protože je to velice důležité stanovisko, rád bych ho přečetl, aby bylo všechno jasné. Před koncem roku 2011 chce komise předložit zprávu Evropskému parlamentu a také Evropské radě o vytvoření vytvoření eh, systému vydávání evropských dluhopisů eh, v souladu s článkem 885 nařízení o, vyma, o prosazování rozpočtového dohledu v Evropské té oblasti a to má eh, za cíl posílit fiskální disciplínu a zvýšit stabilitu v Evropské unii. Eh, má to zajistit větší likviditu a umožnit eh, členským státům, že jejich eh, trhy nebudou trpět vysokými úrokovými sazbami budou předloženy příslušné legislativní návrhy v souvislosti s prvou zprávou pro parlament a radu. Jak podle článku 8a komise chce revidovat fungování mechanismu eh, evropského eh, eh, mechanismu pro zajištění fiskální stability. A tento nástroj má zachovat fiskální stabilitu v celé Evropské unii a má posílit rozpočtovou disciplínu členských států a zlepšit ekonomickou právu a koordinaci na evropské úrovni. Bude také posuzovat efektivitu eh, opatření institucí, eh, mechanismů a posuzovat eventuální přínosy ve smyslu efektivnosti a odpovědnosti eh, různých institucionálních opatření. Děkuji panu komisaři Oli Rénovi a e, přistoupíme e, k hlasování o pozměňovacím návrhu 11 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Návrh byl přijat. A to byla tedy změna navržená komisí, je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Schváleno. A nyní přejdeme k hlasování o e, legislativním usnesení. Je to pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Hlasujte prosím. Kdo je proti? Zdržel se. Návrh byl přijat. A nyní změna v tom eh, legislativním návrhu. Hlasujme, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Děkuji vám a blahopřeji paní Gulardové. Přechodíme do nad pana... Přistoupíme k hlasování o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně. Zpráva Karla Haglunda. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o pozměněném návrhu Evropské komise. Je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A Nyní je to legislativní návrh, také jmenovité hlasování. zahajují hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Tím, že návrh byl přijat. Velice vám děkuji a blahopřeji panu Haglundovi. Přejdeme k hlasování o zprávě paní Lizy Ferreira, prevence náprava makroekonomické nerovnováhy. Komise požádala o slovo, aby přednesla své stanovisko komisař Oli Ren. Máte slovo, pane komisaři. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chci prohlásit za komisi následující. Komise vítá schválení nařízení o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy. Nařízení uznává, že mohou být výzvy a problémy různé v jednotlivých členských státech a vzhledem k zranitelnosti a také vzhledem k adaptaci potom je třeba jednat především v zemích s vysokými deficity, a také tam, kde dochází ke ztrátě konkurenceschopnosti. Také se uznává, že v členských státech, kde jsou velké přebytky na běžných účtech, tak tam politiky by měly implementovat opatření, které posílí domácí poptávku a také růst. Při implementaci nařízení bude komise respektovat tento přístup a také zabezpečí, aby makroekonomický dohled také se vztahoval jak na země s deficity, tak i s přebytky, ale aby se e, tyto země rozlišovaly a také, aby se rozlišovaly nápravná opatření. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Přistoupíme k hlasování. Pozměňovací návrh 3, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A návrh byl přijat. A nyní pozměňovaný návrh předložení komisí, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Návrh byl přijat. Přejdeme k hlasování o legislativním návrhu. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl přijat změněné znění legislativního návrhu jmenovité hlasování, které tímto zahajují Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Děkuji a blahopřeji paní Lize Ferreira. Není Budeme hlasovat o právě pana Feja, urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Je to jmenovité hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl přijat. pozměněné znění návrhu Evropskou komisí. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Přistoupíme k hlasování o legislativním usnesení. Bude to jmenovité hlasování, které zahajuji. Všichni hlasovali. Děkuji, končím hlasování. Děkuji, návrh byl přijat a blahopřeji eh, panu Fejovi k přijetí jeho zprávy. Zpráva Vicky Ford, požadavky na rozpočtové rámce členských států. Komise si přeje vystoupit. Pane komisaři, máte slovo. Make a statement, uh, Ano. Komise schválila následující deklaraci. Komise si uvědomuje svůj závazek také k tomu, že korelační tabulky, které byly schváleny, tak také budou používány členskými státy a je to v duchu lepší legislativy a kvůli transparentnosti. Jde o to, aby se dosáhlo srovnatelnosti. Bohužel komise nedostala podporu pro srovnávací tabulky a zde jde o to, že korelační tabulky měly být závazné. Komise chce být kompromisní a jde jí také o schválení návrhu a proto souhlasíme nahrazením povinných tabulek tím, že bude toto formulováno jako motivace pro členské státy, aby korelační tabulky předkládaly. Kom... Ne... Považujte však toto za precedent. Komise se bude snažit společně s radou a parlamentem tuto horizontální záležitost odpovídajícím způsobem řešit. Děkuji, pane komisaři. Nyní přistoupíme k hlasování. Eh, pozměňovací návrhy 3 až 5, 3 a 5, 3 až 5 pro, proti, zdržel se, návrhy byly přijaty a nyní celý text pozměněného textu legislativního návrhu. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Velice vám děkuji a blahopřeji k přijetí této zprávy. Dámy a pánové, nyní jsme dokončili tedy hlasování o těch šesti důležitých návrzích a já blahopřeji eh, výboru EKON a všem spolupracujícím výborům, eh, které předložili stanoviska k těmto zprávám. Myslím, že odvedli velice dobrou práci. Eh, ještě jednou bych jim chtěl velice srdečně poděkovat, protože to byl opravdu skvělý výsledek, takže vám všem blahopřeji. A na pořadu jednání Pokračujeme hlasováním o zprávě sexuální orientace a pohlavní identita v rámci Rady OSN pro lidská práva. Další hlasování se týká odstavce 1. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Domnívám se, že potřebujeme elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. A pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Odstavec 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Odstavec 9. Budeme hlasovat o prvé části, kdo je pro, proti, zdržel se. Návrh byl přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? držel se? Zamítnuto. A nyní elektronické hlasování. Opět eh, pozměňovací návrh 20. Zahajuji elektronické hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Návrh byl zamítnut. A nyní máme tři totožné pozměňovací návrhy, 2, 7 a 14. Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronickým hlasováním. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrhy byly přijaty. Rád bych vás vyzval, abyste zdvíhali pořádně ruce, abych eh, dobře viděl, jak hlasujete. Pozměňovací návrh 22, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. A nyní pozměňovací návrhy 3, 9 a 16, to jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronickým hlasováním. 3, 9 a 16. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Návrhy byly přijaty. Pozměňovací návrhy 4, 8 a 15. Opět totožné návrhy. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Proti. Ověříme to elektronicky. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrhy byly přijaty. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Dobře, ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Týká se to pozměňovacího návrhu 21. Všichni hlasovali? Končím hlasování. A návrh byl přijat. Odstavec 12. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Potom máme tři totožné pozměňovací návrhy, 6, 10 a 17. Kdo je pro? Proti? Držel se, návrhy byly přijaty. Dále 13. Kdo je pro? proti, držel se, návrh byl přijat. Úvodní ustanovení B. Úvodní ustanovení B. Vrátíme se ještě k třináctce. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Poznámka 13 byla přijata. A nyní bod B, úvodní ustanovení. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. To bylo zamítnuto jasnou většinou. Budeme hlasovat eh, o celém legislativním návrhu. Jmenovitě zahajují hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Blahopřeji. tím končí naše hlasování a e, nyní následuje vysvětlení hlasování. Přejdeme tedy k části vysvětlování hlasování. Nejdříve ke se právě paní Wortmann Kohl ke koordinaci eh, hospodářské politiky paní Vanasko. Hlasovala jsem pro